delegace pro Mercosur a chci se zeptat, zdali má někdo nějaké připomínky k této informace. Pokud ne, tak to beru tak, že to přijímáte. Mhm. Rovněž jsem byl informován.